Eh, shall we start? Kolegyně a kolegové, můžeme prosím zahájit dnešní zasedání? Není nás tady tolik, ale předpokládám, že postupně lidé budou dorážet, jak budou přistávat v Bruselu. Bod číslo jedna je přijetí pořadu jednání. Máte prosím nějaké připomínky? Nemáte, dobrá. Takže pořad jednání byl schválen v navržené verzi. Prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já se chci přála položit jednu otázku, která se týká právě pořadu jednání. Takže ještě jednou ráda bych měla otázku k pořadu jednání a to sice zítřejší hlasování zprávy paní Makovej. Jak jistě víte, tak zítra to hlasování se předpokládá na 15 hodin, ale bohužel to koliduje s prací výboru Krym, které bohužel není možné zrušit, protože Nejenom se tam má projednávat komise Mams, paní komisařky Malmstromové, ale také tam má být výměna názorů se zástupci parlamentu s ostatními, s ostatních členských států, čili ta zítřejší schůze tohoto výboru není možná nějak zrušit, změnit. A vzhledem k tomu, že já, paní zpravodajka, řada dalších členů jsme ve výboru v Libe i ve výboru Krym, byli bychom neradi, kdybychom přišli o to hlasování, kdybychom měli tady se vzdát buď to naší práci v Liben nebo v tom Krym, nemohli se zúčastnit obojího. Já jsem před chvílí o tom hovořila s koordinátory výboru Krym. Chci se tedy zeptat, buď to zda mm, bychom tedy posunuli eh, to hlasování v Krymu a hlasovali tady o zprávě paní Makovej v 9 hodin a nebo v 11 hodin, až skončíme naše hlasování ve výboru Krym. Ehm, protože když se účast, protože rádi bychom se prostě měli možnost účastnit se práce a také být na té schůzi se zástupci ostatních parlamentů s komisařkou Mamstromovou. I think... No, to, že tady nebude zpravodajka, o tom si myslím, že bychom neměli teď rozhodovat. Já vím, že probíhaly k tomuto návrhu jisté konzultace a že nebyla vytvořena většina. Já rozumím tomu problému, ale v podstatě, ať už to hlasování nastavíme jakoliv, tak ten problém zůstává. Protože prostě výbory kolidují. Já osobně také mám ve tři hodiny jiný výbor, takže já se nemyslím, že to je problém, který je vyřešen, vyřešitelný. A já bych nerada o tom rozhodovala v nepřítomnosti zpravodajky, takže pro tuto chvíli bych ráda, aby to zůstalo tak, jako to je. Paní Matěj, prosím. Paní předsedkyně, Nicméně si myslím, že by se mělo hlasovat, tak jako chtěla paní Alfano, a že je potřeba o tom konzultovat s koordinátory. Myslím si, že vy byste se k tomu vyjadřovat neměla. Já jsem se k tomu nevyjadřovala, já jsem jenom říkala, že mám pocit, že není vhodné o tom rozhodovat z nepřítomnosti zpravodajky, které z vaší skupiny. Můžeme se potom dohodnout na tom, že se to bude probírat na konci schůze až alespoň budeme mít možnost se zeptat zpravodajky, jaký má na to názor? Ano, jde o přesunutí hlasování z 15 na 10.30. Zástupci Libe tam budou, protože máme Libe od 9 do 18.30. Takže všichni tam budou. A nebo, co se týče výboru Krym, tak tam má být meziparlamentní hlášení, kde máme 35 eh, zástupců národních parlamentů, bude tam také paní komisařka Malstrem a je to slyšení, které už bylo naplánováno před půl rokem. A je to taky důležité slyšení. A prostě z protokolárních důvodů si myslím, že když tam přijde 35 národních poslanců a poslankyně, bude tam prázdný sál, protože budeme tady mít hlasování tak eh, to si prostě myslím, že není úplně přijatelné. Well, I, I... Já bych ještě jednou navrhla, abychom se k té otázce vrátili během dnešního odpoledne kdy se budeme moci zabývat jednak kalendářem a druhak to také probrat se zpravodajkou. Takže rozhodneme ještě dnes odpoledne před půl sedmou. Je potřeba se podívat na, na harmonogram a zeptat se zpravodajky, jaký má na to názor. Souhlasíte? Dobrá. Takže ještě mám malinkou připomínku, která se týká ochrany údajů. To je společná rozprava, která začne nařízením a následně se bude zabývat směrnicí. S tím, že dalším bodem na pořadu jednání je vystoupení pana ředitele agentury Evropské unie pro základní práva Mortena Keroma, a to na základě dopisu předsedy správní rady ze dne 22. dubna 2013 o úmyslu správní rady rozšířit mandát ředitele agentury. Takže dnes zde přivítáme pana Kieruma. Můžete prosím ale ještě momentíček počkat? Pan Kierum působí ve funkci této agentury od 1. června roku 2008. Brzy mu tedy bude končit jeho pětiletý mandát budete mít zhruba 10 až 15 minut na to, abyste přednesl svou kandidaturu s tím, že potom poslanci a poslankyně budou moci klást otázky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci. Jsem velice rád, že mohu vystoupit na základě rozhodnutí správní rady rozšířit mandát o další období. Před několika měsíci jsme přivítali u nás ve Vídni váš výbor. Proběhla tam velmi živá a užitečná výměna názorů a zároveň tato výměna názorů měla okamžité a hmatatelné výsledky. Doufám, že se to bude opakovat v budoucnosti. Když jsem byl za tímto pódiem před pěti lety, než padlo konečné rozhodnutí o mém jmenování do funkce ředitele agentury, tak jsem vám slíbil, že vytvořím evropský maják ochrany základních práv, kde budou vznikat analytické práce a zprávy a bude to inovativní instituce, která bude komunikovat o lidských právech. Bude to místo, kde budou probíhat inspirované diskuse o tématech, která jsou nám všem blízká. Mohu říci, že to se nám podařilo. Troufal bych si tvrdit, že na základě nedávného externího hodnocení bylo řečeno, že jsme toho cíle dosáhli. Dovolte ale krátce pár úspěchů, kterých jsme dosáhli během posledních pěti let. Podařilo se nám vytvořit velké množství objektivních a srovnatelných údajů o základních právech a analýz týkajících se všech členských států. Když jsme začínali v roce 2007 či 2008, tak jsme měli k dispozici velmi málo údajů. A navíc ty údaje na evropské úrovni nebyly srovnatelné. Naším cílem bylo poskytnout dostatečné důkazy, které následně můžeme využívat při vytváření politických postojů k základním právům. Proběhly právní a sociální studie a různé průzkumy, které se týkaly více než sta zpráv o různých tématech týkajících se základních práv. Tyto zprávy jsou základem pro stanoviska a různé jiné dokumenty, které dostáváte vy a předpokládám, že jsou následně používány v důležité práci Evropského parlamentu. Máme tedy soubor srovnatelných údajů, který je analyzován a jeho hodnotu potvrdilo více než 300 zainteresovaných stran, včetně poslanců Evropského parlamentu, zástupců Rady, Komise a členských států v nezávislém hodnocení. To je tedy první bod. Za druhé, naše agentura je místem, na který se obracejí klíčoví akteři, protože vědí, že tam probíhají důležité rozpravy. Scházejí se u nás různé zainteresované strany a následně je více vidět na evropskou politiku základních práv. Dovolte pár příkladů. V červnu za pár týdnů u nás proběhne odborné sympózium týkající se podpory právního státu v Evropské unii. S tím, že přitom máme vycházet z expertíze naší agentury. Pan Tavares z vašeho výboru se bude účastnit této rozpravy ve Vídni a my jsme tomu rádi. Před dvěma týdny se projednávala ve Vídni platforma základních práv a byla to akce, na kterou přišlo 250 nevládních organizací, zastupující širokou škálu organizací občanské společnosti, ale také jsme tam měli tři poslance Evropského parlamentu, několik zástupců komise, irského předsednictví Rady Evropy, OECD, eh, OSE, pardon, a OBSE a řadu dalších organizací. Je to tedy důležité fórum, kde se probírají otázky základních práv. Jsou to otázky, které jsou pro mnohé z nás velmi důležité. Platforma pro základní práva inspirovala vznik podobných platform v EASu, ve Frontexu a na úrovni koordinátoru boje proti obchodování s lidmi. Vytvořili jsme interaktivní spolupráci s jinými agenturami Evropské unie, především v oblasti vnitra a spravedlnosti. Například jsme zásadně přispěli k provádění strategie lidských práv Frontexu. Ale i jiné agentury, tedy mimo vnitro a spravedlnost, se toho účastnili. Například v loni jsme připravili a zprávu z agenturu pro kontrolu chorob ve Štokholmu a vy si říkáte možná, proč by s náma spolupracovali, ale my jsme si uvědomili, že se v jejich práci objevila řada otázek, které se týkaly základních práv a chtěli tedy naši, naše znalosti. A v naší zprávě se také objevila řada věcí, které se týkaly jich. Například, když máme překážky k přístupu ke zdravotnickým službám pro Romy a pro uh, nelegální migranty, tak to může mít dopady i na oblast veřejného zdraví. Když jsem tady byl před pěti lety, tak někteří z vás jste se mne ptali, jak si představují spolupráci s Radou Evropy. A když se podíváme na vnější hodnocení, tak z něj vyplývá, že ta úvodní skepse, kterou cítila Rada Evropy, se proměnila v nadšenou ochotu s touto novou agenturou spolupracovat. Spolu s Evropským soudem pro lidská práva jsme nyní vydali dvě publikace. První se týkala diskriminace a byla velmi pozitivně přijata ve všech 27 členských státech. Druhá se bude týkat azylu a migrace a vyjde za měsíc. Údaje a analytické výsledky jsme také předávali Radě Evropy, která řeší určité standardy, jak už se, ať už se týče LGBT anebo a, násilí na ženách. A potom ještě další otázka. Budovali jsme svou instituci, pracovali jsme na těchto základních tématech, ale kromě toho jsme také museli vytvořit své pracoviště ve Vídni, zavést hlavní eh, interní postupy, zaměstnat další lidi. Na začátku jsme měli 35 zaměstnanců, teď jich máme kolem stovky. No a to pochopitelně pod, si vyžádalo i změnu organizační struktury protože musíme plnit nové úkoly a stojí před námi nové výzvy. Museli jsme vytvořit různé programy, například eh, boj proti harassmentu, eh, výhled do budoucnosti, dlouhodobé plánování a podobně. Vím, že několik zaměstnanců nebyli spokojeni se změnami starých postupů a vím, že Část této nespokojenosti byla zmíněna i před vámi. A já jsem chtěl využít této příležitosti, abych vás ubezpečil, že jsme učinili vše proto, abychom co nejrychleji a přitom profesionálně tento problém vyřešili. Mohu s říci, že naše agentura vytvořila velmi solidní postupy a v roce 2012 jsme se stali jedinou agenturou Evropské unie, ke které se negativně nevyjádřil účetní dvůr. Ostatní instituce nyní od nás přejímají různé rozpočtové a plánovací nástroje, které jsme během let vytvářeli. Jsme přesvědčeni, že pouze pokud budeme mít dostatečně silné interní struktury, budeme schopni dosahovat tak dobrých výsledků. Než ukončím tento krátký úvod, tak dovolte, dovolte pár slov i o budoucnosti. Ve vnějším hodnocení jsme mezi závěry našli, mimo jiné, že tato agentura by se dala ještě více využívat v rámci zákonodárných procesů na evropské úrovni. Nicméně, agentura závisí na tom, že evropské instituce ji musí o spolupráci požádat. Jak říkal váš předseda, když nás navštívil v, ve Vídni, veškeré údaje naší agentury jsou důležité pro politickou práci, která probíhá ve vašem výboru. Každý rok vám dáváme informace, například ve smyslu hodnocení integračních strategií Romů. Zpracováváme statistiky o trestných činech z nenávisti a během roku 2012 jsme také poskytli obšírná stanoviska, která se týkala tří konkrétních případů, u kterých jste nás o to požádali. Jak to posunout ještě dále? Navrhuji založit systém pravidelné výměny se zpravodaji Evropského parlamentu, tak aby naše data a naše znalosti byly více k dispozici a lépe odpovídaly potřebám vaší práce. Myslím, že už jsme se hodně zlepšili, ale určitě ještě existují určité rezervy. Pravidelná výměna informací a zkušeností by určitě mohla pomoci. Dále, mohli bychom také lépe komunikovat o konkrétních otázkách s členskými státy. Tady ale musím říci, že čelíme určitým velmi reálným překážkám. První mezi nimi jsou zdroje. Ale určitě existují inteligentní kroky, které můžeme učinit. Vytváření třeba malých pracovních skupin členských států. Například otázce indikátorů, kterými se budou poměřovat národní strategie pro integraci Romů. Kromě toho jsme také svolali pracovní skupinu k nelegální migraci, kde jsou zastoupena ministerstva vnitra. A teď také připravujeme malou pracovní skupinu k zločinům z nenávistě, jak je má policie zaznamenávat. Dále možná, rezerva, možná změna nařízení, které zakládá naši agenturu. Možná víte, že proběhla diskuse o víceletém finančním rámci a rozhodli jsme se, že je potřeba, aby toto nařízení bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou, aby následně naše agentura mohla být plnoprávnou agenturou. Vyloučili se třetí pilíř bude to těžko slučitelné s obecným cílem této agentury, takže doufám, že se tento problém vyřeší. A zároveň vlastně charta, listina by se stala jakýmsi právním podkladem práce naší agentury. Takže závěrem chci říci, že jsem velice rád, že jsem se mohl účastnit budování první takovéto instituce pro lidská práva v Evropě v 21. století. V Evrop- ve Vídni pracujeme s výjimečnými kolegy, kteří jsou opravdu velmi nasazení a využívají svých tvůrčích a profesionálních schopností k tomu, aby vytvořili tuto jedinečnou instituci Evropské unie. Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval vám, výboru Libe za vaši podporu a za konstruktivní spolupráci během posledních pěti let. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji vám, pane Kjerume. O slovo se přihlásili čtyři kolegové. Já sama bych se také ráda vystoupila. Gans, Olga paní Danoka, paní Jaroka. Ptám se, ještě někdo další si přeje zapojit do diskuse? Není tomu tak. Chtěla bych všechny požádat o maximální stručnost, protože už nám zbývá asi 10 minut, paní Guc. Ano, já zkusím být co nejstručnější. Nejprve bych chtěla říci, že úvodní e, fáze na zřízení agentury je ta fáze zásadní, protože to znamená stanovení různých pravidel, norem, rámece a tak dále. A z tohoto pohledu se podle mě jednalo o úspěšné období, o kterém hovoříte. A zároveň si velice vážím a oceňuji vaši práci s neziskovými organizacemi. Já jsem se účastnila vaší poslední schůze, vašeho posledního setkání a to je velmi důležité pro evropské instituce, když mají takto partnerský vztah a takto komunikují s neziskovými organizacemi. Já chápu, že pro vás je velmi, pro vaši práci je velmi důležité mít takovéto vstupy, ale stejně tak to je důležité pro jednotlivé pracovníky, kteří pracují v členských zemích přímo v tom terénu. Tedy celá tato kultura podpory lidských práv. A také bych chtěla zmínit jednu věc, kterou jste zmínil i vy. A my jsme ostatně o tom tady hovořili už několikrát a to sice mm, jedná se o poměrně restriktivní způsob výkladu charty, nebo jakým způsobem vy pracujete s tou základní listinou. Čili já se chci zeptat, do jaké míry si umíte představit rozšíření té oblasti působnosti, kdybyste rozšířili váš mandát, tedy monitorování právního státu a kvality demokracie v jednotlivých členských státech, což je něco, co, o čem se velmi často hovoří v celé EU, že in eh, čaj, prosím. Takže to je takový můj hlavní dojem z toho, velmi, velmi stručná otázka už jenom. Chci se zeptat, jak se dovedete představit, že by se více mohla propagovat listina základních práv v členských zemích? Vím, že o tom také se diskutovalo, takže se na to ptám. Děkuji. Děkuji, paní. Dále paní Romero López. Děkuji. Pane řediteli Agentury pro základní práva, jsem velmi ráda, že jste dnes zavítal mezi nás. Chtěla bych se zeptat, a týká se to tématu obchodu se ženami a genderově specifického násilí. Máme zde agenturu pro práva žen ve Vilniusu. Ta vypracovala studiu, která se týká násilí pachného na ženách s e, úmyslem zřídit v budoucnosti určité místo, které by se věnovalo studiu typu násilí, kterému jsou ženy vystavovány zejména doma v rodinném prostředí a rovněž také v prostředí nerodinném to se pak týká obchodování se ženami. A rovněž tam jde o otázku převaděčů a obchodníků. Eh, já se ptám, eh, jaká práva má agentura pro to, aby mohla vyžadovat od vlád, aby jí poskytovali údaje, které my zde v parlamentu již vyžadujeme po dlouhou dobu. Jedná se o údaje, o statistiky které pravděpodobně má k dispozici Eurostat. My chápeme, že členské státy nemají zájem na tom, aby předávali takovéto údaje, ale agentura by se mohla nyní zasadit o to, aby tato eh, data byla předávána. Mám teda, tedy zejména na mysli obchodování se ženami a násilí na ženách, paní Štanoka. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nemám žádné dotazy možná spíše takové stručné prohlášení. Chtěla bych říct, že já jsem byla spravodajkou pro víceletý finanční rámec. Víme, že u této agentury byly určité problémy eh, s radou, ale doufám, že snad již ten problém byl vyřešen. A já bych chtěla poblahopřát agentuře pro základní práva, že může pracovat v plném rozsahu a v daném rámci. My pochopitelně, tedy vaše agentura ani my nejsme spokojeni. Vy jste použil přímo to slovo Lisabonizace, tedy uvádění v souladu s Lisabonskou smlouvou a já doufám, že my jako výbor Libe bychom byli schopni toto zajistit. To je náš hlavní úkol, tedy, který se týká toho zřizovacího nařízení a doufám, že tu práci účinně dotáhneme do konce a také doufám, že se podaří tedy prodloužit ten mandát pro pana Kéruma. Víme, že ta práce, kterou jste odvedl, byla efektivní, ale samozřejmě byly tam určitá omezení, ovšem vyplývající z toho nařízení, s tím se nedalo nic dělat. Vy jste v daném kontextu udělal, co bylo možné. Děkuji a poslední na mém seznamu paní Jaroka. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat vám a vaší organizaci za práci, kterou jste odvedli v posledních letech. Eh, do agendy vaší práce se objevila celá řada nových témat. Jedna byla romská otázka prostřednictvím toho, eh, těch národních strategií pro Romy v rámci rady a tak dále. Vy jste to velice podporovala i nadále podporujete. A v této souvislosti mám otázku. Chtěla bych eh, vás požádat, abyste podpořil výbor FEM, výbor pro ženy, aby získal dobrá data o nejchudších regionech pro naši hodnotící zprávu, která se má objevit v několika nadcházejících měsících. My chceme také provést zjišťovací misi v Chorvatsku. A já vám tímto děkuji za poskytnutí materiálu předem, než se tam vydáme. Další věc, jsme také velmi rádi, že před stanovením prioritních oblastí v oblasti vzdělávání a bydlení mm, tedy chci říci, že velice urgentně v této souvislosti bychom potřebovali údaje o obchodování. Já vím, že údaje jsou k dispozici rok 2011, ale e, potřebovali bychom tady aktuální informace. Bylo by to pro nás opravdu velmi užitečné. Stejně tak jako ta zpráva výboru FEM, kterou připravujete pro Mezinárodní den žen v roce 2014. Vás tedy poprosím, abyste této věci se mohl věnovat prioritně, aby se ta zpráva možná objevila ještě o něco dříve. Pro nás by to bylo velice přínosné, velmi by nám to pomohlo. Tak každopádně ještě jednou děkuji za vaši práci, za vaši spolupráci. Těším se na další. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pokud se nikdo další na poslední chvíli nehlásí, tak si vezmu slovo sama a položím poslední otázku. Doufám, že vám to tady příliš nepokazím. Já v první řadě bych se chtěla připojit k těm všem, kteří ocenili práci agentury během posledních let. Vy jste vytvořili celou řadu důležitých zpráv. V příštím týdnu by se měla objevit vaše zpráva o homofobii, ta je skutečně vynikající. Ale mám tři otázky. Za prvé, ta no, první otázka je částečně taková politická o postavení agentury, o úloze této agentury a také o vaší úloze jako prvního ředitele této agentury, protože vy pomáháte vytvářet úlohu této agentury. A abych byla zcela upřímná, musím říci, že to tady trošku se objevilo už i v otázce Kingy Gens. Agentura pro základní práva měla by být spíše nějakou hlídkou, agenturu hlídající lidská práva, anebo spíše agenturu, která vypracovává studie. Ehm, samozřejmě my si vaší práce vážíme, žádáme vás o vaše stanoviska, to vše je velice užitečné, ale jestliže budeme akceptovat, že vaše úloha, úloha vaší agentury se omezí víceméně na nějaké statistické informace, tak to je opravdu otázka potom zamyslet se nad tím uváděním v soulad s Lisabonskou smlouvou, protože já jsem si představovala, že taková agentura podle Lisabonské smlouvy bude spíš tím čemu říkáme watchdog, tedy tím hlídajícím subjektem, který bude střežit základní práva. Podívejme se mm, na to, jak to ve finále je. Co z těch studií následně vznikne? Ano, jsou to výborné studie, výborná doporučení, ale mm, dochází k nějakému menšímu porušování lidských práv v těch státech? Ne, prostě nadále to probíhá. Dochází k vyhošťování romských obyvatel, dochází dále k šikanování eh, různých skupin obyvatel a tak dále a tak dále. Čili ptám se, jakým způsobem chcete transformovat vaši agenturu skutečně v ten subjekt, který bude střežit lidská práva. Druhá otázka, teď nevím, jestli oficiální termín je takzvaná Eh, vědecká rada, nebo jak bych to nazvala, ale často můj dojem je ten, že osoby, kteří sedí v radách těchto agentůrů, agentur, eh, nemají přesný pojem o tom, jak vlastně to základní právo, jak by to mělo být tedy vymezeno. Čili já se ptám, já nevím, sledujete třeba, že jestli existuje uh, Existuje nějaká organizace, která nemá ráda staré lidi nebo která nepropaguje rovnost mezi muži žena a ženami a podobně. A konečně poslední věc. Mm, samozřejmě je to politická agentura, ale potom je tady také ta správní stánka věci. Vy jste tady stručně také pohovořil o vašich pracovnících a řekl jste, že celá řada pracovníků není spokojena s těmi novými pracovními metodami. Vy víte, že já jsem se uh, na to už ptala. Já tady nechci určité věci skrývat, ale mm, ono tady jde možná ještě o něco víc, než že jsou pracovníci nespokojení. Tady už byly dokonce soudní případy, soudní řízení, soudní spory. A někdy tedy došlo k zamítnutí těchto sporů, ale někde byly považovány shledány oprávněnými. Uh, Mm, čili šíří se tady určité zvěsti a možná by bylo vhodné to rozptýlit. Mm, také tady byla ta otázka, tady zda už jste tam uh, uvedli nějaká opatření, která umožňují tzv. ten whistleblowing, tedy informace o korupci a podobně. Nebo když někdo má pocit, že se stal třeba obětí nějakého pronásledování, harassmentu a podobně, jak jste zajistil, aby vaši lidé měli pocit, že jsou v bezpečném pracovním prostředí? toto jsou skutečně věci, které je potřeba roz- změnit a já mám určité obavy a byla bych ráda, kdybyste je rozstýl. Děkuji. Thank you very much for, for these questions. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše otázky. Vezmu to postupně. Nejprve to, co říkala paní Kinga Gens, a já jsem velmi rád, že vás tady vidím. A také jsem velmi rád, že jsem se s vámi setkal na té platformě pro základní práva. To, že tam byli europoslanci, je něco, čeho my si velice vážíme a vážili si toho také zástupci občanské společnosti. A jak vy jste sama řekla, když se vytváří takovéto prostředí, kde se mohou setkávat poslanci parlamentu, zástupci komise, zástupci občanské společnosti a mají dostatek času pro to, aby skutečně si vyměnili názory k těm tématům, které je společně zajímají. My jsme se tam bavili o tom, o těch zločinech z nenávisti, takže což samozřejmě zahrnuje celou řadu věcí. Čili toto všechno je něco, co my velice oceňujeme a velice si tohoto všeho vážíme. Eh, co se týče restriktivního výkladu té základní listiny a nařízení a to, co s tím souvisí, tak já bych tomu chtěla říci, že můj dojem, když já jsem si když já jsem začal pracovat eh, v agentuře, když jsem se ujal té úlohy, tak jsem k tomu přistoupil jako právník a v tomto smyslu jsem se držel toho nařízení, ale samozřejmě nevadí mi ani testovat možnosti nad rámec toho nařízení, abychom viděli, kam by to mohlo vést. A jak říkáte, je to nová instituce, jsem první ředitel tento instituce, čili je zde skutečně povinnost otestovat vnější hranice a podívat se na to, co ta instituce může dělat a jak to může fungovat, když se setká s realitou tedy. Kde můžeme, kam můžeme přinést takzvanou tu přidanou hodnotu. V současné době na evropské úrovni, ale také na národních úrovních je celá řada subjektů působících v oblasti základních práv. Čili ty první čtyři roky byly opravdu zásadní a otázka byla hlavně, kde můžeme my poskytnout tu přidanou hodnotu. Já věřím, že se nám snad podařilo nalézt určitý stále ještě možný prostor, do něhož se můžeme začlenit i my, a já věřím, že se nám snad i nadále podaří pokračovat v tomto směru, tedy za předpokladu, že můj mandát bude prodloužen. A to samé se týká i té základní listiny, jak říkáte, hovořilo se hodně o tom, v tom prvním období hovořilo se třeba o svobodě médií a mm, my se budeme snažit nějak to posunout i v této oblasti. My hovoříme s komisí o různých možnostech. Čili, jak říkám, testovali jsme to, zkoušeli jsme to, ale musí se to vzít případ od případu. A můj návrh byl ten, abychom se pravidelně setkávali s koordinátory a abychom viděli, jaké konkrétní otázky, jaká konkrétní témata zde jsou a kde byste vy chtěli vidět tu úlohu agentury. Vy jste také zmínila konkrétně to kodaňské dilema, o kterém se velice hovoří a Eh, jak jsem zmínil ve svém úvodním příspěvku, tak my tady v černu plánujeme seminář nebo spíše sympenzium, kam by měli zavítat odborníci z členských států, z komise, z parlamentu a měli by hovořit právě o tom, čím bychom se měli zabývat, jaké ukazatele by se měly použít pro to, abychom zjistili, zda se ubíráme správným směrem, například v souvislosti s tím článkem dvě nebo problematika e, právního státu a tak dále. A já se velice na tu diskusi těším. Mm, to jsou všechna ta témata jako nezávislost soudnictví, nezávislost ombudsmana, mm, informování o zločinech z nenávasti. To jsou všechno ty věci, kdy my máme pocit, ano, tomu bychom se měli věnovat, jestliže chceme bránit demokratické hodnoty. E, a já věřím, že bychom měli zajistit, že ta agentura bude k dispozici mm, pro všechny tyto věci, tato témata, to bychom měli se snažit realizovat v rámci našeho mandátu. Podpora lidských práv v členských státech. Tak tady se snažíme pracovat cíleně, snažíme se zaměřovat na různé odborné skupiny, pracovat s nimi, tedy jak by se to dále dalo mm, šířit. My jsme ve Víni mm, snažili testovat limity této práce. Jak říkám, třeba jsme se tam setkali s osmisty soci, sociálními pracovníky a zase snažili jsme se zamýšlet nad tím, jak oslovit další skupiny, lékaře nebo obce, kteří přijdou do kontaktu s místními obyvateli. Dále paní López. Paní López tady hovořila o domácím násilí, a o následné práci v této oblasti. Ano, my se tomu věnujeme. Byl proveden největší průzkum v rámci EU věnující se násilí na ženách, věnující se pronásledování, takzvanému stalkingu a nejenom domácímu násilí, ale násilí na pracovišti a celé řadě dalších aspektů. Přičemž my velice doufáme, že toto podpoří nejenom ratifikaci umluvy Rady Evropy eh, o násilí pro žena, na ženách, takzvaná Istanbulská úmluva, ale také, že se tímto pomůže členským státům dále pokročit v této oblasti, tedy jaké kroky by měly být učiněny. Hmm. Protože v této chvíli některé členské státy, například Španělsko, mají velmi rozvinutá data k této oblasti, ale v některých jiných členských státech ta data jsou velice omezená a ta data, která obecně jsou k dispozici, se jenom velmi obtížně porovnávají mezi jednotlivými členskými státy. Takže my doufáme, že naše práce možná pomůže ke stanovení určitého souboru ukazatelů, co by mělo být považováno za jako nějaké minimum, minimální data, která by měly členské státy schromažovat. Co se týče obchodování, tak my jsme se zabývali obchodováním s dětmi. Mm, velmi úzce spolupracujeme s koordinátorem Evropské komise pro obchodování. Takže snažíme se koordinovat naši práci v této věci. Dále děkuji paní Danuka za velmi milá slova. Jsem rád za to vše, čeho bylo dosaženo v rámci víceletého finančního rámce. Dále paní Jaroka, vy jste hovořila o té romské otázce, o těchto tématech. Hmm, já určitě ještě znovu se podívám na tu problematiku posunutí toho tématu romských žen. Věřím, že to je snad realizovatelné. Ale chtěl bych k tomu stručně říci jednu věc a to se týká ostatně i vašeho dotazu. Tady jde o to, že my v rámci naší agentury máme velmi, mm, velký, velmi takový důležitý soubor údajů, celou řadu znalostí, které mohou být k dispozici členským státům, ale velmi obtížně, jenom velmi obtížně hledáme zdroje pro skutečně hloubkovou analýzu těchto dat, jak to všechno zanalizovat, čili snažíme se hledat různé způsoby, snažíme se třeba navazovat partnerství s univerzitami, tak abychom mohli na tom pracovat. Nicméně určitě se na to ještě podívám a pokusím se vám sdělit nějaký další termín. Dále. Úloha agentury. Uh to, co říkala, o čem tady hovořila paní předsedkyně. Já myslím, že my jsme někde mezi. My jsme něco více, nebo respektive nejsme úplně tím, zatím tím strážcem, tím hlídacím subjektem, ale zároveň nejsme ani jenom pouhým e, nějakým studijním útvarem, který realizuje studie a podobně. Čili my jednak tady produkujeme, vytváříme různé průzkumy, studie, produkujeme data, ale jenom s tímto nejsme spokojeni. A je tady opravdu ta otázka toho, jaký další krok dělat. Jak zajistit nějaké změny, jak přispět ke změnám, ať už je to prostřednictvím tohoto výboru, členských států, státních úředníků a podobně. Také jak to dostat do médií a jak oslovit širokou veřejnost. Ano, já bych řekl, je pravda, že v tom prvním období jsme vynaložili hodně zdrojů na vytváření, na budování zkušeností, odborných dovedností na sběr údajů. Ale provádění takovýchto studií právě v té oblasti EBGT, to je velice jedinečná věc. My jsme měli nějakých 93 tisíc respondentů EBGT násilí na ženách průzkumy týkající se romské populace a podobně. Prosím o stručnost, říká paní předsedkyně. Ano, už se blížím k závěru. Takže to jsou věci, které nám leží na srdci. My jsme se o to snažili a věřím, že řada těch věcí se k vám dostala, ale proto příští období určitě můžeme už toho udělat více a já se velice těším na další spolupráci s vámi a doufám, že i od vás uslyším, co je užitečné pro nás a jaký ten takzvaný balíček potřebujete vy od nás pro vaše rozpravy. A také se budeme snažit vám dodávat reálná data, aktuální data a budeme se snažit vytvářet soubor údajů, soubor dat, který budeme mít neustále k dispozici a který budeme moci poskytovat k celé řadě věcí, například ty zločiny z nenávisti a tak dále. Co se týče platformy pro základní práva celé řady subjektů, tak my jsme měli na začátku určité diskuse. Tam se hovořilo o tom, zda by ta platforma měla být široká, tedy pro mě úzká, a nebo naopak široká, tedy se zapojením občanské společnosti. Zda by tam měla být tedy zapojena ta občanská společnost v celé své šíři, s celou tou škálou názorů. A rozhodli jsme se pro tuto druhou možnost. A to, ano, máte pravdu, vedlo k celé řadě problémů. My jsme se snažili nějakým způsobem nastavit určité metodické postupy a prostě vedlo to k tomu, že jsme mimo jiné museli vyloučit jednu neziskovou organizaci, která neměla vhodný přístup k té práci, kterou jsme potřebovali. Um, my se to snažíme řešit a chtěl bych říci, že té nadcházející platformě plánujeme učinit ještě řadu celou řadu dalších kroků, čili my se tím určitě zabýváme. My na jednu stranu ano, chceme tam být co nejvíce těch subjektů, co nejvíce těch aktérů, ale na druhou stranu je potřeba respektovat určitá pravidla. Co se týče takzvaných těch informátorů, těch whistleblowers, eh, zda k tomu máme nějakou naši politiku, tak pracujeme na tom, naše vedení na tom pracuje. Byla tam, bylo tam několik případů, ale ty se řešily, myslím, že všechny už jsou vyřešeny, nebo možná ještě je tam nějaký jeden případ, který zatím probíhá u soudu před několika dny, nebo konkrétně 2. května proběhlo nějaké slyšení u soudu, zatím čekáme na rozhodnutí, ale myslím, že kromě toho jinak všechno ostatní vyřešeno je. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaši účast. Máme mírné spoždění, takže se hned pustíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to zajištění a konfiskace výnosu trestné činnosti v Evropské unii, tedy zpráva paní Makovej. Máme na to asi hodinku. A zjevně já k tomu nemám mít žádné připomínky, tak možná, ale přece jenom. Takže nejprve prezentace právního oddělení k návrhu směrnice o zajištění a konfiskaci, a to na žádost tohoto výboru. Potom se vrátíme k otázce na časování a hlasování. Právní služba vysvětlí, jak to vypadá s právním základem a s rozsahem působnosti týkající se typů konfiskace, které se vejdou pod eh, tento právní základ a také opětovné využití těchto majetků k sociálním účelům. Takže nejprve pan Kajola za právní službu, potom zpravodajka a potom poslankyně a poslanci. Prosím, máte slovo právní službo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se o stručnou prezentaci odpovědí na čtyři otázky, které právní oddělení dostalo k této směrnici o zajištění a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v EU. Vaše první otázka eh, se týkala důkazního břemene typu balance of probabilities. Co se týče článku 82 odstavce 2 a 83 odstavce 1 o smlouvě, ze smlouvy o fungování Evropské unie, tak pokud tyto mají být správným právním základem, tak to, co máme ve směrnici, by se mělo týkat především trestně právního řízení a trestné činy a tresty za ně by měly být považovány za trestné činy podle trestního práva a to zvláště závažných trestných činů s přeshraniční dimenzí podle článku 83 lomeno 1. Konfiskace bez odsuzujícího rozsudku se vejde do právního základu, ale za předpokladu, že existuje jasná souvislost s výnosy z trestné činy a že propadnutí věci může být považováno za trest. Co se týče směrnice, tak právní základ se týká především soudní spolupráce v trestně právních věcech. A výnosy, které popisuje článek 5 této směrnice, jsou výnosy trestné činnosti proti osobě, na základě kterých byl vydan odsuzující rozsudek a byl dokázán trestný čin. Jinými slovy tedy, nemůžeme v trestně právním řízení používat civilní důkazní břemeno typu balance of probabilities, tedy pravděpodobnost, že došlo, že je správný tento národ nebo ne. Tentýž standard také vedl k otázkám týkajícím se zásady subsidiarity a proporcionality ze smlouvy. Článek 67 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie žádá, aby v oblasti bezpečnosti, svobody a svobody byly respektovány různé právní řády a právní tradice členských států. V tomto smyslu také hovoří článek 82 odstavec 2, který je používán za právní základ této směrnice. Pokud tedy zavedeme institut Balance of Probability, tak to možná bude příliš ingerovat do důkazního řízení a do role soudců v jednotlivých právních řádech a nemusí to být v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality podle článků 67 a 82 smlouvy. Stávající právní základ se týká soudní spolupráce v trestně právních věcech, jak znova opakuji, a říká, že konfiskace bez odsuzujícího rozsudku je sankcí za trestný čin v trestně právním řízení. Jinými slovy, tedy důkazní břemeno musí být dostatečně přísné, aby odpovídalo zásadám trestního práva a trestních řízení. Tedy Budeme-li konfiskovat bez odsudujícího rozsudku pouze na základě důkazního břemena pravděpodobnosti, tak to neodpovídá článku 82 a 83. Za druhé, dá se uplatnit stávající právní základ na konfiskaci bez odsuzujícího rozsudku? Konfiskace bez odsuzujícího rozsudku spadá do právního základu za předpokladu, že je možné ji považovat za trest za spáchaný trestný čin. Pokud tedy z nějakého důvodu nejsou naplněny tyto podmínky, tak články 82 a 83 nemohou být považovány za správný právní základ. Následně tedy občanskoprávní řízení o propadnutí věci není trestně právním řízením a spadá mimo rozsah působnosti směrnice. A pokud se bude používat tr- pro trestně právní nástroje, jako u této směrnice, tak potom v podstatě civilně právní propadnutí věcí by naopak se muselo držet pravidel pro trestně právní řízení a ochrany v něm poskytované. Třetí otázka prezumpce, prezumpce neviny. Podle článku 5 směrnice máme navrženou konfiskaci bez odsuzujícího rozsudku, což vyžaduje, abychom měli obžalovaného trestně právní řízení, které může vést k odsouzení podle trestního práva, ledaže by byly naplněny písmena A a B článku 5, což je konkrétní ustanovení, to musím zdůraznit. Zdá se tedy, že tato situace spadá pod trestně právní odvinění, obvinění podle Evropského soudu pro lidská práva. A za třetí, řekněme, že nebylo učiněno žádné obvinění v trestně právním řízení, Následně se to týká tedy situací občanského práva, například ve věci Butler, kde Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že v případě propadnutí věci podle občanského práva, což třeba existuje v americkém, eh, pardon, v britském zákoně z roku 1994 proti obchodování s drogami, nemusí být vzneseno trestně právní obvinění. Může se jednat o občanskoprávní řízení a následně se neuplatňuje prezumpce neviny. Takže abych odpověděl na vaši otázku. V případě občanskoprávních režimů propadnutí věci, jako třeba ve věci Butler, není podáno obvinění podle trestního práva a Evropský soud pro lidská práva se rozhodl, že nemusí platit prezumpce neviny. Na druhou stranu, ve stávající směrnici se předpokládá režim, který je navázaný na trestný čin, za který může být osoba v trestně právním řízení odsouzena a z toho vyplývá, že daná osoba je obvinována podle trestního práva a následně se musí dodržovat prezumpce neviny podle článku 48 o listině základních práv a článek 6 odstavce 2 o Evropské, Evropské umluvě pro lidská práva. Teď, co se týče vaší čtvrté a poslední otázky o opětovném použití eh, zabaveného majetku pro sociální účely. Stavající legislativa Evropské unie neobsahuje ustanovení, která by upravovala co s konfiskovaným majetkem. Vnitrostátní ustanovení existují a týkají si třeba i sociálních účelů. Nicméně ne všechny členské státy takovéto programy ve své právní úpravě mají. V podstatě tento, maj, tato věc propadá členskému státu a ten se může rozhodnout, jak s ním, jak s ním naloží. Také je potřeba říci, že kompetence Unie jsou vymezeny systémem kompetencí, a podléhají zásadám subsidiarity a proporcionality podle článku 5 odstavce 1 smlouvy o Evropské unii. Na základě předávání pravomocí může Evropská unie konat pouze v rámci kompetencí, které jí předali členské státy ve smlouvě. Pravomoci, které nebyly předány, mají i nadále členské státy. Stávající právní základ navrhované směrnice je článek 82 odstavec 2 a článek 83 odstavec 1. Článek 82 odstavec 2 umožňuje přijmout směrnice, na základě kterých se stanovují minimální pravidla týkající se přípustnosti důkazů, práva jednotlivců v trestně právních řízeních a práva obětí trestné činnosti. Opětovné používání propadnuté věci pro sociální účely nespadá mezi kategorie, které tam jsou zmíněny a následně není ošetřeno ustanovení článku 82.2. Článek 83 odstavec 1. Můžu vás poprosit, aby se pomaličku ukončil své vystoupení? Článek 83.1 stanovení minimálních pravidel týkajících se trestných činů a jejich trestů, především v oblasti závažných trestných činností, které mají přeshraniční povahu. E, to máme zmíněno v tomto článku. Opětovné používání propadnuté věci pro sociální účely nespadá do definice trestního činu ani do definice trestně právní sankce a následně tedy nespadá do rozsahu působnosti článku 83 odstavce 1. Tedy otázka opětovného využívání propadnuté věci pro sociální účely je mimo oblast pravomocí, které Evropská unie získala prostřednictvím článku 82 a 83. Je to navíc otázka, zdali jsou dodržovány zásady subsidiarity a proporcionality. Tedy odpověď na čtvrtou otázku zní, že tato ustanovení neumožňují zahrnout pravidla a ustanovení týkající se opětovného využívání propadnuté věci pro sociální účely. Děkuji za pozornost. Máte-li nějaké otázky, tak vám rád odpovím. Yes, thank you. Um, before giving the floor... Ano, děkuji vám. Ještě předtím, než dám slovo paní zpravodajce, chtěla bych se zeptat všem přítomným, ať už členům našeho výboru nebo jiným přizvaným, aby ve svém vystoupení byli co nejúspornější, protože jinak tady budeme sedět ještě v 10 hodin večer, ale já věřím, že všichni se chceme vrátit domů v rozumnou dobu. Eh, čili chtěla bych říci, že je to možná určitá zdvořilost vůči ostatním, že nebudete sami mluvit příliš dlouho. A nyní k vám, pane Kajulo. A teď mám otázku, na kterou čekám opravdu ano nebo ne. Viděl jste poslední verzi kompromisních pozměňovacích návrhů, která byla tuším vypracována dnes na začátku odpoledne nebo dnes dopoledne? A chci se zeptat, máte pocit, nebo domníváte se, že text kompromisních pozměňovacích návrhů je v souladu s právním základem? Splňuje ty požadavky, které jste zmínil? Děkuji, paní předsedkyně. My jsme to obdrželi až někdy po 12.30, takže jsme provedli jenom takovou úvodní analýzu a na první pohled bych tam viděla dva problémy. Dva hlavní problémy. První se netýká právního základu, ten se týká jenom použití slova doporučení v provozním ustanovení. To musím říci, že nám připadá ne zcela v souladu s správným formulováním legislativy. A také tedy směrnice obvykle nevydávají doporučení. A potom další prvek, který bych chtěl zmínit, se týká posměvacího návrhu 9. 9. Nevím, teď za to chcete přímo konkrétně už teď. A opět je to jenom takový velmi úvodní rozbor. Nebo chcete, abych to řekl později? Dobře, říká paní předsedkyně. Paní zpravodajka, signalizujete, abyste to řekl hned. Dobře, děkuji. A chtěl bych říci, že to souvisí s těmi kritérii judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Chtěl bych říci, že ta kritéria se tady snaží zodpovědět otázku, zda minimální záruky na eh, spravedlivý proces eh, vedený v článku 6, tedy tam se neodpovídá na otázku, zda něco spadá pod působnost článku 80 a 83 smlouvy o fungování Evropské unie. Čili ta, ten případ Engel, ta kritéria vyplývající z případu Engel, se týkal správního řízení, disciplinárního řízení. A tudíž uplatňování soudu, eh, ze strany soudu těchto kritérií, tedy zda takováto to disciplinární řízení bude považováno za podobné trestnímu řízení. A takováto kritéria nemohou být použita proto, aby něco, co není trestní povahy, bylo převedeno na trestní záležitost. Paní předsedkyně, ale mohli vás přerušit, tak je tady článek 3 kompromisních pozměňovacích návrhů, který snad ten problém řeší. Článek 3? Článek 3, říká řečník. Ne, promiňte, odstavec 3. Odstavec 3. Ano, problém je ale ten, že tento odstavec, alespoň z našeho pohledu, není jasný. Upřímně musím říci, my tomu zcela nerozumíme. Úplně přesně nechápeme, co to znamená, co, co tím vyžaduje protože například znamenalo by to, že členský stát, kde je civilní možnost konfiskace, by aplikoval tuto část směrnice jenom i pokud si tak budou přát? To není vůbec zřejmé z tohoto znění. Dobře, děkuji, paní předsedkyně. Takže možná si to vyjasně později. A nyní paní zpravodajka Makovej, prosím. Uh, thank you. So, uh... Děkuji. Takže v zásadě ta první část, co jsme slyšeli, už byla zastarala, už nebyla aktuální, protože se týká věcí, které v té zprávě již nejsou. Jedna věc je ta vyváženost pravděpodobností. To je něco, co nenaleznete v té konfiskaci, která není založena na odsuzujícím rozsudku. Je to jenom v té rozšířené konfiskaci, jestliže je trestní případ, trestní odsouzení. A, a tady, tady můžete konfiskovat ještě více, než bylo, schválen, než bylo schváleno, když se podíváte tady na majetek toho dotyčného. Což byla běžná praxe od rozhodnutí rady v roce 2005. Čili opět ještě jednou, ta konfiskace nezaložená na odsuzení prosudku, ta tam vůbec nehovoří o takovémto vyvážení pravděpodobnosti. Dále, kompromisní návrh 9 který pokrývá článek 5, tedy konfiskace, která není založena na odsuzencím rozsudku. My tady odkuzujeme na článek 6 Evropské umluvy o lidských právech, která se týká mm, nároku na spravedlivý proces. A to se také týká toho článku 1, čili veškerá ta mm, práva na spravedlivý proces, na obhajobu a tak dále. A také listina základních práv. Čili já v zásadě nemám moc k čemu se vyjadřovat. Osobně se domnívám, že na ty otázky nemělo odpovězeno, ale nebudu zacházet do nějakých detailů. Řekla bych možná jenom, že ta kritéria Engel eh, nejsou nějak zmiňována ve smyslu kritéria vyplývající z rozhodnutí Engel, to jsou jenom kritéria, která jsou zakomponována do textu a jsou to mimo jiné tato kritéria, čili těch kritérií může být ještě více. A ano, je pravda, že Evropský soud pro lidská práva už před mnoha lety řekl, že i pokud nějaká země něco považuje za disciplinární záležitost a je to velmi závažné a jsou splněna další kritéria, tak to je trestní povahy a jsou tam v tom případě záruky uh, Eh, nebo nárok na trestní řízení. Čili já myslím, že mm, tady jde ještě i o jiné věci, než to, co tady popisovala právní služba. Dále, eh, odstavec 3, kompromisní návrh 9, tak ono to v zásadě znamená nic jiného než to, že země, která má jiný, používá jiný systém, si ho může ponechat. Co se týče opěhovního tého vyžití pro sociálního účely, to je článek 1, odstavec 1. Tak tady se říká, že e, obecné principy nakládání s konfiskovaným majetkem. A já bych tady dala asi příležitost Soně, stínové zpravodajce, aby o tomto pohovořila, protože to je návrh, který předkládá ona a paní Borsellino. Ano, děkuji, říká paní předsedkyně. Zatím se o slovo přihlásil jenom jeden kolega. Někdo z SND ještě se hlásí? Ne? Ano, a chci říct, že, že vy jste byla velmi stručná a hovořila jste velice jasně, takže to oceňujeme. Nicméně ty právní problémy jsme nevyřešili. Nejprve paní Alfano, pan potom pan Jung a pan Sakatini. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně, a zejména bych chtěla poděkovat Monice za tuto velmi dobře odvedenou práci a úsilí, které vyvinula. Co se týče toho opětovného použití pro humanitární a sociální účely těch konfiskovaného majetku, tak právní služba se domnívá, že není tedy možné, aby Evropský parlament to pořešil takto jednoznačným silným způsobem ale přesto je tam možné alespoň snad dát bod úvodní uvodnění do těch úvodních ustanovení v tomto smyslu. E, nicméně, kdybychom tady přistoupili k širšímu výkladu, tak možná by to tam mohlo spadnout a mohlo by se to dostat i mezi články této směrnice. Vzhledem k tomu, že ale tady úvodní předpoklady jsou takovéto a ty úvodní ustanovení nejsou závazná, ale přesto se domnívám, že by to byl velmi důležitý politický signál, který bychom tímto způsobem vyslali. Kdy bychom tedy tady velmi jasně sdělili toto prohlášení. A vzhledem k tomu, že Evropský parlament se velmi často vyjadřoval v tomto smyslu, vyjadřoval se pro tady tyto postupy, například, aby zmínila velmi aktuální věc, platforma ARO tak Evropská komise právě prostřednictvím této platformy vypracovává dobré postupy, postupy dobré praxe v této věci. Čili vzhledem k tomu, že se snažíme apelovat na členské státy, aby přijali potřebná opatření proto, aby konfiskovaný majetek se prioritně mohl používat na projekty, jako je třeba prevence kriminality nebo projekty ve veřejném zájmu, v socia- společenském zájmu. A zároveň se v tom kompromisu apeluje na členské státy, aby se snažili zabránit infiltraci trestních složek právě, tedy promiňte, kriminálních složek právě v této věci, tak si myslím, že bychom tímto vyslali velmi důležitý signál a také by to bylo takové východisko, také úvodní bod, který nám umožní zkoumat dále právní základ a následně to rozpracovat možná ještě výraznějším způsobem. Děkuji, paní předsedkyně. Mám pár připomínek. První se týká kompromisního návrhu 7, který byl opět pozměněn, a to dnes v časných odpoledních hodinách, a ze kterého by nyní mělo vyplývat, že opatření ustanovené soudcem příslušného soudu anebo na základě soudních řízení. Takže to je velmi vágně formulováno. Co to tady znamená soudní řízení? Já myslím, že by tam měl být alespoň nějaký rozsudek. Že by tam neměla být obecná věc, která hovoří pouze o soudním řízení, že by se mělo odkazovat k rozsudku nebo rozhodnutí. Teď, co se týče kompromisního návrhu 9, tak tady plně souhlasím s Monikou Makovej, že tady nejde jenom o pravděpodobností standard důkazního břemene, že musíme používat trestně právní standard důkazního břemene. Vyslechli jsme si stanovisko právního oddělení, je sice pravda, že se podle těchto kategorií určuje, jestli platí článek 6, ale zároveň se tím také vyhodnocuje, jestli to spadá do působnosti trestního práva, anebo ne. A to je tady celkem zásadní věc. Takže já si myslím, že ta stávající formulace by mohla pro tuto chvíli být dostatečná. A potom během trialogu se uvidí, jestli bude potřeba to naformulovat ještě jasněji. Mně to teď připadá celkem uspokojivé a odpovídá to také tomu, co jsme dostali v písemné formě od právního oddělení. Co se týče odstavce 3, tak já bych to asi býval naformuloval jinak. Spíše bych řekl, že členské státy by měli mít možnost uplatňovat eh, civilně právní, občanskoprávní sankce Nehovořil bych o tom, co máme v odstavci 1 a 2 tohoto článku. Myslím si, že tím by byla situace jasnější. A nakonec souhlasím s právním oddělením, co se týče opětovného používání propadnuté věci, protože když se podíváme na stávající ustanovení, tak z něho vidíme, že apeluje na členské státy, a to by nemělo být ve směrnici. Tady nehovoříme o nějakém usnesení, ve kterém říkáme, co bychom rádi, aby členské státy udělali. To je právní akt. No a v tomto smyslu si myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli by to náhodou nemělo jít do úvodního ustanovení, protože to je v podstatě politický signál, který vysíláme, proti kterému mimochodem nic nemám. Ale nedávejme to do hlavní části právního textu, protože to, myslím, do směrnice moc nepatří. V každém případě musím říci, že jsem velmi spokojenou, spokojený s prací, která proběhla. Pokud dořešíme tyto otázky, tak doporučím skupině, aby hlasovala pro. Paní Sachentini, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně soustředím se pouze na jednu otázku. A to, jestli můžeme z občanského právního řízení udělat trestně právní řízení. Zelení se domnívají, že bychom to neměli řešit jenom novou definicí. My si říkáme, jestli je vůbec možné, abychom používali instituty z občanského práva v trestně právním řízení. A pokud říká pan Jung, že se to tímto dá vyřešit a že během trialogu uvidíme, jestli se domluvíme na nějakých změnách, no tak z toho mám strach teda. Mám pocit, že pokud by se to takto udělalo, a budete mít mandát do trialogu, který stojí na roztřepaných nohách, tak si musíme uvědomit, že rada nerada vyjednává s někým, kdo takto stojí na roztřepaném základě. Nevím, jestli mám věřit v tomto radě, myslím, že také asi ne. Co se zelených týče, máme opravdu pocit, že dáváme stranou prohlášení vlastního právního oddělení a snažíme se sloučit dvě oblasti práva, což je problematické. Děkuji paní Makovej, prosím. Děkuji, také vystoupím jenom velice stručně. Já si myslím, že stanovisko právního oddělení a pozněvací názor, na, návrhy si spolu souhlasí. Jednak co se týče úmluvy o lidských právech článku 6, tak co se týče listiny. Dali jsme tam navíc u toho důkazního břemene termín, který se používá v trestně právním řízení u eh, té konfiskace bez odsuzujícího rozsudku. Tedy, že soud musí být přesvědčen. Ano, to, co říkáte, bychom dali do toho textu, ale dovedu si představit, že když říkáme, že to je soudní řízení, které vedlo k propadnutí věci, tak si nedovedu představit, že by to bylo bez rozsudku. Týká se to tedy soudního řízení týkajícího se trestního činu, na základě kterého padl rozsudek o propadnutí věci. Um, Děkuji. Já se to pokusím zhrnout. S tím, že do diskuse vkládáme návrh z dnešního dopoledne, respektive žádost paní Alfána, aby se hlasovalo zítra v devět a nikoli zítra odpoledne. Nevím, jaký na to má názor zpravodajka, ještě se k tomu vrátíme. Po rozpravě právní oddělení není zatím spokojeno s kompromisem. Narůstá konsensus mezi většinou politických skupin že je potřeba tento text ještě doladit. Co se hlasování týče, tak mohu říci, že jsme se podívali na pořad jednání a nebude to tak jednoduché. Protože to hlasování a dvě kratší hlasování mělo trvat 17 minut a zítra dopoledne máme půl hodiny jenom. Druhý problém je, že řada poslanců a poslankyně o tom nebudou vědět a dorazí až po deváté. A za třetí, požádali jsme zpravodaje zprávy, paní zprávy, paní zpravodajky, paní zpravodajky Flašíkové, jestli by souhlasila s tím, že se posune hlasování, ale zatím se nám neozvala. Požádali jsme radu, která má prezentovat v 9.30 jestli oni by byli ochotní jako společný kontrolní orgán vystupovat až odpoledne, abychom měli dopoledne dostatek času na hlasování, ale také se nám zatím neozvali. A poslední věc je, že EPP požádala o hlasování. Nejprve bych tedy ráda věděla, jak se k tomu staví, staví paní zpravodajka, jestli by jí tedy nevadilo hlasování v 9 a ne v 15, jako bylo původně naplánováno. Já jsem trochu zmatená. Já jsem v devět měla být ve výboru Krim a hlasovat. Ale také jste říkala, že řada lidí nepřijde hlasovat a že by přišli, kdyby věděli, že to je hlasování Libe. Já chci, aby tam bylo co nejvíce lidí samozřejmě. Co nejvíce poslanců a poslankyní tedy. Z dokumentů, které já mám před sebou, jsem tím je tady úplně zavalená. Vidím, že zítra v 9 hodin máme nejprve zprávu paní Flašikové Beňové a potom v 9.30 máme představení třetí kontrolní zprávy společného kontrolního orgánu Europolu a tak dále. A potom nás čeká několik dalších věcí. V 9 hodin tam žádné hlasování nemám. a hlasování ve výboru Krym. Tak teď je to ještě složitější. S Krymem já nemám co společného. Vy jste chtěli, aby se hlasovalo v Libe v 11, tak já mám totální zmatek. Já vím, že to nebude dlouhá diskuse. Nejprve paní předsedkyně výboru Krym, která o to požádala, nám vysvětlí za 30 vteřin, jaká je situace. A potom paní Saratýny požádala o slovo. Prosím. Ano, děkuji. Vzhledem k tomu, že teď již tady Monika je, tak znovu vysvětlím tu situaci. Jde o to, že zítra odpoledne v 15 hodin, kdy se tady v Libe má hlasovat, tak zároveň v tu dobu výbor Krym má velmi důležitou věc, která je plánována v podstatě už 6 měsíců. Na pozvání pana předsedy Šulce jsou pozváni zástupci osta- mnoha jiných parlamentů a také tam bude komisařka Melstromová, čili Paní předsedkyně přerušuje. Já nechci slyšet o programu jednání Krymu. Ptám se, vy jste navrhla, aby jsme zítra v Libe hlasovali v 9 ráno, ano nebo ne? A provedla jste to v konzultaci se spravodajkou, ano nebo ne? Ale vždyť jsem to přece, tento, toto žádost přednesla dnes, teď tady v 15 hodin. Vás jsem se ptala, jestli místo v 15 v Libe zítra můžeme hlasovat buď to hned v 9 ráno, anebo následně později během dopoledne. Protože v Krym zároveň se hlasuje ve stejnou dobu. A my následně v Krym bychom si to ale mohli to naše hlasování přehodit. Dobře, čili vy žádáte buď to zítra dopoledne v 9, ne, tak to, buď to v 9, nebo už později ne. Teď paní Sargentini, jsem prosím o vyjádření. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Právě proto mě pracovníci požádali, abych sem přišla, abych mohla eh, přemýšlet na tomto změnou hlasování v Libe. A musím říct, že je to méně než 24 hodin před hlasováním, zejména když by to hlasování mělo proběhnout zítra dopoledne v 9 hodin. Ano, máme dvojité mandáty, máme spoustu členů, kteří zároveň jsou v Libe i v Krymu. Nemůžeme tedy ve, najednou hlasovat o dvou věcech na různých místech. A já si myslím ale, že tyto žádosti by se měly předkládat prostřednictvím koordinátorů a já jako koordinátorka pro Krym na vás apeluji, abyste toto nedělala, abyste to hlasování podržela tak, jak bylo plánováno na odpoledne. Já úplně nechápu, kde se tady tento návrh vzal a nemám pocit, že to je něco, o čem by se debatovalo na koordinátorech. Dobře. A poslední paní, paní Mathieu. Jsem naštvaná. Výbor Krim nám dává všem plno práce a je potřeba, aby se to koordinovalo, protože musím říci, že celá tato věc je trochu k zlosti. Máme zprávu, o které se má hlasovat, je tam strašná spousta pozněvacích návrhů, zpravodajka vyjednává kompromisní návrhy tak, aby se mohlo zítra hlasovat. A teď výbor Krim se chce přizpůsobit hlasování v Libe za předpokladu, že Libe se také bude trochu snažit a učiní vstřícný krok. Navíc ještě ve čtvrtek máme svátek. Úterý odpoledne před čtvrtkem, kdy je státní svátek, přece se lidi nebudou příliš tlačit, aby hlasovali, ať už a nechtějí bojovat, jestli budou hlasovat v Libe nebo v Krymu, aby se to přetahovali. Pokud chcete, aby na hlasování bylo plno, tak je potřeba, aby se hlasovalo o obou v úterý dopoledne, protože úterý odpoledne už ani v jednu, u jedné, ani u druhé zprávy nebyla ani osoba, ale teďka mluvíme o úterku, ale středa je také svátek v některých členských státech nedobrá, čili pokud se bude hlasovat zítra, zítra dopoledne si myslím, že by to šlo. V pondělí odpoledne tady spousta lidí je a můžeme požádat lidi, aby tam byli v úterý dopoledna a pak se udělají dvě krátká hlasování, všude máme kompromisní návrhy. Odhlasit se to v úterý dopoledne a konec. A myslím si, že pak tam bude maximum lidí. Paní Makovel, já posledy. You gave me the floor, yes? Thank you. So, Mrs. Alfano... Děkuji. Paní Alfano předložila návrh. Ano, ptala se mě na to, jak vy jste chtěla vědět a já jsem souhlasila. Krym je flexibilní, já jsem tam také členka. Tak začněme hlasovat v Libe v 9 a potom budeme pokračovat v výboru Krym. No deset to není možné. Musí, já jsem řekla devět, já jsem neřekla deset. Začneme v devět v Libe a potom budeme pokračovat v Krym. No ale potom se hodně lidí budou muset přesouvat. A zase, nám nejde o hlasování ve středu, ale v úterý, paní Matěje. Takže na místo zítra odpoledne chcete, aby se hlasovalo zítra dopoledne. Ale spousta lidí tady ještě nebude. Mně se do toho moc nechce a navíc nechci nutně abychom o tomto jednali mimo zasedání koordinátorů. Já bych chtěla, aby se koordinátoři na to podívali. Já si myslím, že by se ze zásady neměla měnit doba hlasování. Bylo to tak naplánováno, vím, že paní Makové je. Ano, ale ve tři hodiny, jak oni řekli, tak tam mají lidi z národních parlamentů. To jo, ale oni vždycky někde něco mají. Bylo to prostě stanoveno na 15. hodinu zítra odpoledne, ne ve středu, v úterý. A já prostě nechci, aby jsme se o tom moc bavili dlouho, protože každý něco má. A musím říct, že jsem trochu nespokojená s tím, paní Alfano, že to v tuto chvíli vnášíte do jednání. Mě požádali po třetí hodině, abych tomu předsedala. Nic nebylo dopředu dojednáno, takže prostě si myslím, že bychom měli dojít k závěru, že to vyřeší koordinátoři e-mailem dneska odpoledne. A pokud všichni koordinátoři budou mít pocit, že za A by se mělo hlasovat zítra dopoledne v 9, anebo za B, že ostatní body na pořadu jednání se dají přesunout, protože to nemůžeme brát jako samozřejmost. Jsou tam další věci, máme tam pozvány lidi na prezentaci zvenčí, nemůžeme jim jenom říct, pardon, my jsme se spletli, prostě máme pořád jednání. Takže si myslím, že by to koordinátoři měli vyřešit dneska odpoledne a myslím, že tady už bychom se dále o tom bavit neměli. A omlouvám se, že to říkám takto tvrdě. Tímto považuji diskusi k obsahu za uzavřenou. Já se omlouvám, paní, ale proč nemůžeme o tomto bodu hlasovat? ale dneska nezasedají koordinátoři večer. No, ale přesně o tom jde. Není... Vy to navrhujete. Já si nic nenavrhala. Paní mati, podívejte. Uzavřeme tento bod a proberme si to později. Já se moc omlouvám, ale tento zmatek já jsem nevytvořila. Pojďme k dalšímu bodu na pořadu jedna. Ale co, jste, co jsme teda rozhodli? Myslím, že to mají rozhodnout koordinátoři politických skupin, protože to je jejich práce. Ale paní předsedkyně, koordinátory není možné schvolat už takhle. Přece jsou tady demokratické postupy. Giorno. Mrs. Alfano, e non è corretto quello che è stato detto Mrs. dalla collega Alfano, the point is closed. Okay. We're moving now to the pro- takže tento bod už je uzavřen, říká paní předsedkyně. A teď tam máme další bod, zpracování osobních údajů, pan Albrecht, ten tady není. Čili, co teď uděláme? Dáme si přestávku na 10 minut, takto koordinátoři budou mít možnost si o tom pohovořit a začneme v 16.45 zpráva o zpracování osobních údajů. Pan Albrecht, děkuji. Okay, colleagues, we continue. Uh, first of all, for your information, the agenda will remain unchanged. Takže rozhodnutí je to, že pořad jednání zůstává bez změny. Druhá věc. Teď další bod, pan Albrecht. Ten se ještě povídá. Jste připraven, pane Albrechte? Dobrá, takže máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Za prvé bych chtěl vyjádřit nebo omluvit se za to, že to prodloužení vedlo také k tomu, že někteří lidé nejsou zde, že neměli, někteří, ne, někteří těmi zpravodaj bohužel nemohou se zúčastnit dnešního jednání. A to sice vede k určitým problémům pro některé skupiny, ale doufám, že snad všichni se mohou tak nějak zúčastnit. My, když jsme plánovali tady tuto rozpravu, tak jsme si mysleli, že tady v tomto výboru by měla proběhnout ještě další výměna názorů k těm pozměňovacím návrhům, protože těch pozměňovacích návrhů je tak veliké množství. Je tady tak veliké množství témat a otázek, že jsme měli možnost, že, by, mm, že jsme se domnívali, že bychom to měli umožnit, mm, protože už minule tady spousta lidí také nemohla být. My dnes já tady jsem, ale Nejsou tady stínový zpravodaj pan Foss, paní Ledford a také stínový zpravodaj za SND pan Drucas. Což vede k situaci, kdy já nemohu říci nic jiného, než že jsem tady proto, abych si vyslechl vaše obavy, které ještě možná máte. Také se pokusím odpovědět na vaše dotazy a pokusím se to vše sdělit s tím novým zpravodajům, s ním se setkávám zítra. A také hm, bych vám sdělil nějaké obecné informace k aktuální situaci. My jsme doposud měli nějaké čtyři, pět schůzek stínových zpravodajů. Jak tady bylo řečeno, je tady veliké množství pozměňovacích návrhů. My jsme tady zatím ještě nezvládli hm, dosáh, dodělat všechny ty debaty a rozpravy, jak jsme měli v plánu k dnešnímu dni, čili potřebujeme pořád ještě více času. A já se domnívám, že je už víceméně zřejmé, že nebudeme schopni hlasovat 29. května. Takže co se nás týče, my navrhujeme odložit hlasování na, z této schůze. Nicméně doufáme, doufáme, že tady e, tento balíček, tedy nařízení směrnice, že se nám to podaří společně odhlasovat snad ještě před letní pauzou. Pokusíme se mm, to co nejdříve všechno zrealizovat, ale potřebujeme ještě další schůzky, potřebujeme naplánovat. Zítra se uskuteční další schůzka ke kompromisním návrhům, čili eh, my děláme velké kroky ku předu, ta poslední schůzka podle mě byla velice dobrá, podařilo se nám odsouhlasit celou řadu pozměňovacích, kompromisních pozměňovacích návrhů ale ono je to velice mm, složité a je také velice složité říci, kde momentálně tady jsme v té práci, protože celá řada těch článků jsou vzájemně propojeny, vzájemně spolu souvisí, jsou tam pravidla týkající se různých třeba postupů pro zpracování údajů a to zase není možné oddělovat od těch práv jednotlivců a také mm, to není možné oddělit od té zátěže, která bude následně uvalena na zpracovatele údajů. Nicméně pokusíme se vycházet z těch hlavních liní usnesení z července 2013, to znamená také směrnice 1995. Nechceme určitě ten systém kompletně změnit, nechceme, aby na konci ta pravidla byla zcela odlišná, chceme, aby to bylo víceméně stejné, ale v jednom legislativním aktu. O to nám tedy jde a také doufáme, že do toho nějakým způsobem zakomponujeme ty nové zkušenosti z toho digitálního prostředí, které se vytvořily za posledních 10-15 let. Já věřím, že jsme na správné cestě, věřím, že ty kompromisy se setkají s co nejširším koncensem, ale, jak říkám, pořád ještě potřebujeme celou řadu dalších diskusí s těmi stínovými zpravodaji. Každopádně neváhejte kdykoliv, kontaktujte vaše stínové zpravodaje, kontaktujte mě, pokud budete mít nějaké dotazy, pokud budou nějaké věci, které byste rádi do té diskuse začlenili. My mm, závisíme na vaší důvěře vůči stínovým zpravodajům, protože když se snažíme budovat co nejširší konsensus k těmto kompromisům, tak také následně, abychom zajistili, že budou pozměňovací návrhy odhlasovány co nejširším plénem a to nebude jednoduché, proto spoleháme také na vás, potřebujeme vaši podporu, chceme vést jednání s radou ještě před tou letní pauzou. Já věřím, že na radě to momentální irské předsednictví také odvádí velice dobrou práci, postupují kupředu velmi, velmi mm, optimistickým způsobem. A já věřím, že snad i oni budou schopni hm, skompletovat svůj vyjednávací mandát ještě před letní pauzou, tak, abychom okamžitě bezprostředně po té pauzi ta jednání již mohli zahánit. Takže ještě jednou vám děkuji a těším se na další spolupráci. Děkuji, pane Albrechte. Vy jste již správně zmínil, že pro řadu členů bylo složité se zúčastnit dnešního jednání, proto je tady jenom velmi málo s stínových zpravodajů, ale tuším, že pan van de Kam tady je místo stínové zpravodaje z EPP. Máte slovo. Mrs. Inetfeld, thank you very much. As, uh... Paní Interfeld, děkuji mnohokrát. Jak již řekl hmm, pan zpravodaj Jan Filip, Axel tady nemůže dnes být a já s velkou radostí ho tady zastupuji a zrád přednesu nějaké politické názory do této debaty. Naše politická frakce vždy zúrazňovala, že v oblasti ochrany eh, údajů musí být propojeny zájmy ochrany občanů a také fungování jednotného vnitřního trhu. Je potřeba posílit obě tyto složky tak, abychom zajistili budoucí odolný systém a legislativu pro ochranu osobních údajů. Eh, pozměňovací návrhy EPP se zaměřují na některé klíčové body a my je dlouhodobě podporujeme. Uvedu jenom stručný seznam těchto bodů. Za prvé, snížení byrokracie v oblasti povinností dokumentování a informování pro malé a střední podniky. Za druhé, vyjasnění odpovědností kontrolních a zpracovatelských subjektů. Za třetí, umožnit používání údajů v rámci stávajících podnikatelských modelů. Za čtvrté, umožnit používání dat e, pojišťovacím firmám. Za páté, umožnit používání údajů pro výzkumné účely. Za šesté, podpořit seberegulaci eh, firem místo toho, abychom je spíše zatěžovali. Za sedmé, eh, přenositelnost dat a takzvané právo být zapomenut, upravit tyto pravidla takovým způsobem, aby byly reálně proveditelná. Samozřejmě toto vše neznamená, že nechceme chránit práva občanů. Je potřeba naopak ale tady nastolit rovnováhu mezi jednotlivými principy. Děkuji za, paň, za SNDR paní Romero López. Eh, no, no Děkuji, paní předsedkyně. Nemohu tady hovořit jménem Dimitriose, protože on mě tento úkol neudělil, ale přesto bych chtěla využít této příležitosti, abych se věnovala některým pozměňovacím návrhům, které předložil a kde doufá, že je zpravodaj podpoří. Nejdříve číslo 97 997, respektive. Tam se jedná o souhlas s využíváním údajů, který má být jednoduchým způsobem jak udělen, tak stažen. Někdy je velice jednoduché udělit souhlas, ale je velice často obtížné, zejména z technického hlediska, ten souhlas později stáhnout zpět. A je třeba, aby toto bylo konkrétně obsaženo v textu. Například osoba, která chce stáhnout svůj souhlas, pro tuto osobu to musí být stejně tak jednoduché, jako když souhlas udělovala. Druhý pozměňovací návrh pana stínového zpravodaje, to je návrh, který se týká velkých databází podniků. Běžně to jsou subdodavatelé, kteří se věnují těmto úkolům a tito subdodavatelé musí mít rovněž povinnost chránit údaje a musí podléhat stejným povinnostem jako jako hlavní aktér této věci, tedy podnik, který mu udělal úkol. Myslím si, že toto je velmi důležitý přístup k celkové problematice ochraně údajů. Další pozměňovací návrh, kde bychom si přáli, aby byl přijat, se týká eh, nového mechanismu koherentnosti, který má být doplněn. Pokud existují v rámci jednoho podniku různá místa, různá kontrolní orgány a hlavní kontrolní orgán se nachází v hlavním sídle, tak to znamená, že někdy tady dochází k plýtvání prostředky. My s tím v zásadě souhlasíme, ale pokud určitá osoba v členské státě má problém s podnikem, který má různé filiálky a kontrolní úřad eh, rozhoduje v hlavním sídlem takovéhoto podniku o opravném prostředku, tak to v praxi pro stěžovatele povede k velkým problémům. Nejenom z hlediska překladu a tlumočení, ale také proto, protože existují různé právní systémy, různé typy zákonodárství v jednotlivých členských zemích. My zde navrhujeme, aby ten kontrolní orgán, úřad v tom hlavním sídle podniku byl odpovědný pro koordinaci jednotlivých místních kontrolních úřadů, kterých se to týká. Mám tím tedy na mysli podnik, který má různé filiálky v různých zemích. Tento kontrolní úkol by měl stačit k vyřešení problému, který jsem právě načetla. Samozřejmě je možné, že že to nebude kontrolní orgán zemi, kde exist, země, kde existuje hlavní sídlo, ale že to bude kontrolní orgán té původní země. I o tom bychom mohli hovořit. Eh, to je možné ještě doladit v rámci dalších diskusí. Já doufám, že pan zpravodaj toto zohlední a na závěr bych mu ráda poblahopřála za práci, kterou odvedl na tomto balíčku a děkuji mu mnohokrát za jeho velmi důsledné pozměňovací návrhy. Ještě někdo? Zdá se, že ne. Tak já dám slovo sama sobě velmi stručně a budu mít dvě připomínky k rozsahu působnosti. Za prvé, ten přístup k těmto ustanovením jako k balíčku. Možná, že irské přesvědčení, irské předsednictví nás přesvědčí, ale já jsem zatím nebyla přesvědčena o tom, že členské státy chtějí stáhnout veřejné služby, ať už budou definovány jakkoliv z nařízení a předat je do směrnice. Není to náhodou tak, že tyto služby potom vypadnou z rozsahu působnosti úplně? A to je důležitá otázka, protože vždy chceme mít jeden nástroj. Když jsme ho nedostali, tak jsme chtěli, aby to byl balíček. A chci, aby mě rada dala čestné slovo, že veřejné služby budou v nařízení a že směrnice bude pouze pro výjimku pro orgány činné v trestním řízení. Za druhé, definice osobních údajů. To je důležité pro všechny. A na konci této rozpravy to také bude významným bodem. Hovořili jsme o anonymizaci. Já moc nevěřím v anonymní údaje, protože anonymní údaje v agregované podobě se stále více používají k tomu, aby se dohledala konkrétní osoba. A v praxi existuje poměrně minimální rozdíl mezi identifikací osoby a vyhledáním osoby. Je to dobrý vývoj, který vítám, ale znamená to, že musíme změnit ochranu údajů, tak aby odpovídala tomuto novému fenoménu. A zajímalo by mne, jak se k tomu vyjádří odborníci. Měli jsme zasedání s odborníky minulý týden, ale bohužel z toho zasedání musím říci, že se pouze potvrdily moje obavy. A je to klíčová záležitost. Osobní údaje a jejich definice zahrnuje či nezahrnuje možnost identifikace osoby, protože to bude mít veliký dopad na hodnotu přijatého balíčku. Teď požádám komisi, pokud chce, o vystoupení následně irské předsednictví a potom dáme slovo zpět zpravodaji. Nevím, kdo je zde za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem generálním ředitelem v generálním ředitelství Spravedlnost a mám na starosti tuto agendu. Děkuji za možnost vystoupit. Velmi si ceníme práce, kterou odvedl zpravodaj a stínoví zpravodajové v parlamentu. Všem jsme nabídli pomoc a nabídli jsme pomoc také celé skupině a když to bylo potřeba, tak jsme se diskusí účastnili, poskytli jsme technické informace a jsme ochotni tak činit i nadále. V parlamentu a v radě vidíme určitý paralelní postup a myslíme si, že ve vhodnou chvíli bude tato agenda dotažena do zdárného konce. Chci připomenout, že nejde o revoluci, nýbrž o evoluci stávajících pravidel ochrany osobních údajů. Paní předsedkyně komise Reding vždy říkala parlamentu i radě, že naším cílem je hlavně zlepšit rozhodnutí i směrnici, především co se týče ochrany jednotlivců, ale také co se týče fungování jednotného trhu. To za prvé. A za druhé, v Evropském parlamentu jsme hodně vycházeli ze zprávy z roku 2011, která byla v plénu široce podpořena. Bylo to dobré usnesení, ve kterém se uváděl postoj Evropského parlamentu. Je to postoj, kterého se v legislativním návrhu držela i Evropská komise Pracovali na tom naše skupiny, vaši zpravodajové a doufám, že se všichni drželi tady této zprávy z roku 2011. Autorem byl pan Pos. To je zhruba vše. A teď ještě k dvěma otázkám paní předsedkyně bych se krátce vyjádřil. Smlouva v článku 72 vylučuje právo a pozádek, to nechceme měnit tímto nástrojem, ale zároveň ve smlouvě existují různé kapitoly a i směrnice a rámcové rozhodnutí vycházelo z toho, že směrnice se týká všeho, kromě kapitoly trestní právo a policie s tím, že rámcové rozhodnutí se věnuje právě oblasti trestně právní. Je to logické řešení. Tuto strukturu jsme navrhli i u nařízení, tedy že tam bude vše, kromě té kapitoly, kterou jsme původně měli v rámcové rozhodnutí a teď budeme mít ve směrnici. Je to smysluplné, když se zamyslíte nad strukturou smlouvy. Přesunout celou oblast veřejného práva z nařízení do směrnice bylo prostě nemyslitelné. Znamenalo by to totiž, že naši občané nebudou chráněni již, jako dříve byli podle směrnice, proti úkonům státu. Takže si nemyslím, že se ta diskuse může ubírat tímto směrem. Naším závěrem tedy bylo, že je potřeba zachovat úroveň ochrany občanů a je potřeba posílit ochranu tak, aby lépe odpovídala realitě digitálního světa a možnosti narušování práv jednotlivců ve chvíli, kdy se dá v podstatě všechno kopírovat a e, do nekonečna uchovávat na internetu. Co se týče definice osobních údajů, tak uvidíte, že v návrhu jsme víceméně zachovali definice ze směrnice. Pokud to bude potřeba kvůli technickému vývoji, tak eh, budeme ochotni ještě jasněji naformulovat definici osobních údajů. Takzvané pseudonymní údaje musí být ošetřovány nařízením a směrnicí. A je pravda, že se ve Spojených státech ukázalo, že v podstatě na základě čtyř údajů, tedy věk, směrovací číslo, pohlaví a ještě tam byl jeden, můžete identifikovat 95 obyvatelstva. Takže je potřeba se na to dát pozor. Aby se nesnižovala nesnižovala povinnost ochrany u těchto pseudoanonymních údajů. Pokud ale platí, že není možné jednotlivce identifikovat, no tak potom se na to pochopitelně nevztahuje nařízení a někdy je potřeba nastavit dělící čáru. Tolik tedy naše odpověď na dvě otázky, které položila paní předsedkyně. Děkuji pan Rory Gogan za irské předsednictví, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám pro vás aktuální informace k vývoji v Radě. Asi víte, že jsme se rozhodli, že tuto diskusi o nařízení přesuneme dopředu, tak abychom dosáhli maximálního pokroku za těchto šest měsíců. Měli jsme mít do konce předsednictví 20 zasedaných, zasedacích dní, nakonec jich budeme mít 620. 6. června to půjde do rady. Požádáme o odpovědi na klíčové oblasti u hlavních kapitol. Kapitol 1 až 4 předložíme radě v přepracovaném znění, ale to neznamená, že dochází ke zmrazení textu. Znamená to, že tam, kde vzniká konsensus mezi členskými státy, ten text předkládáme na politickou úroveň. A jenom jsme předložili ministrům klíčové otázky. Minulý týden a tento týden se snažíme zjistit, jak vypadá situace na Koreperu, tak abychom některé otázky dořešili ještě předtím, než se pustíme do rady. Řešili jsme rozsah působnosti a také definici souhlasu. Máme na programu a svobodu slova také. Chci jenom připomenout, že naposledy na radě náš ministr řekl, že je potřeba, abychom postupovali opatrně a že z tohoto procesu má výjít nástroj, který má naplnit cíle pro něj stanovené. Teď, co se týče veřejného sektoru, tak eh, naše ministerská úroveň řekla, že členské státy chtějí pro veřejný sektor více flexibility v nařízení. To je diskuse, která ještě nedoběhla a nedoběhne ani na úrovni rady během jirského předsednictví. Děkuji, to zní hrozivě. Vidím, že má vystoupit ještě EDPS. Mám to v podkladech, ale nikoho tady nevidím. Takže asi ne. Tím dostává slovo znova pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám pár stručných připomínek k tomu, co řekli poslanci a poslankyně. Vin van de Kemp nejprve. Pracujeme na všech bodech, které jste zmínil. Co se týče zdravotnictví a výzkumu, tak tam se snažíme najít řešení na zmíněné problémy. Myslím, že se také blížíme koncensu u těchto problémů. Jednání tedy pokročila a věřím, že vaše připomínky budou vyřešeny co se týče portability, přenositelnosti údajů a práva na zapomenutí, my jsme se snažili trochu zlepšit ustanovení, které předložila komise. Je potřeba soustředit se na hlavní cíl, kam směřujeme s těmato ustanoveníma pro digitální prostředí a také, že je třeba se zabývat veškerými dopady těchto možných ustanovení. Já jsem z toho měl dojem, že bude možné najít řešení na základě mého návrhu. Co se týče paní Lopez, tak co se souhlasu a jeho možného stažení týče, tak už jsme našli znění, které to zabezpečí. Příslušnost jednotlivých orgánů při vynucování, tam zase odkáži na svou zprávu, na svůj návrh. Tam také říkáme, že by mělo být jedno správní místo, protože konec konců právo musí prosazovat ten hlavní. Nicméně jeho povinností by mělo být koordinovat veškerá vynucovací opatření a dohodnout se na společném výkladu se všemi ostatními příslušnými orgány, které zastupují občany. To je také důležité a konec konců vy už jste o tom také hovořila. Otázka různých jazyků by mohla být problematická pro občany i pro orgány jednotlivých členských států, které se na ně obracejí. Co se týče Sophie Intfeld, tak chci ještě jednou říci, že to je balíček minimálně, co se parlamentu týče. Chceme tedy, aby se o nařízení a směrnici jednalo souběžně. Rozsah působnosti nařízení by se neměl zúžovat ani co se týče veřejných orgánů. To vyplývá z rezoluce 2011 z července ke zprávě FOS. Tam bylo jasně řečeno, že jsme chtěli mít jeden jediný právní nástroj. Co se týče právního základu, tak to je pouze vynucování práva. Tady bereme návrh komise, že by se to dále měnit nemělo. Doufejme tedy, že to bude nakonec i pozice rady i parlamentu. Padla řada otázek od zájmových skupin, které se týkaly veřejných archivů a ochrany údajů tam. Tady chci jasně prohlásit, že všechny skupiny se zhodly na tom, že by neměla být ohrožena existence veřejných archívů a že by se právní úprava neměla měnit tak, aby jim znemožnila práci. V nařízení tedy bude potřeba jasně říci, že členské státy mohou svou vnitrostátní právní úpravou zajistit možnost veřejných archivů dále fungovat. Takže mělo to na srdci mnoho lidí, tak jsme se dohodli na změní textu. Vězte tedy, že o tom všem víme, že to řešíme se všemi příslušnými skupinami. Chceme, aby se to vyřešilo koncensuálně, ale zároveň rychle. Protože my jako Evropský parlament se domníváme, že nazrál čas pro to, abychom měli jeden nástroj, který dá právní jistotu občanům, spotřebitelům, ale také firmám a státním orgánům v oblasti ochrany osobních údajů. Technické možnosti pro přeshraniční výměnu osobních údajů jsou velmi pokročilé v celé Evropě, takže nazrála doba, abychom přijali tato pravidla. Je potřeba dále jednat o nařízení, o směrnici a je potřeba dopracovat postoj parlamentu ještě před létem. A doufám, že i členské státy pod vedením irského předsednictví se budou také snažit mezi sebou dohodnout ještě před letními prázdninami, tak abychom na podzim okamžitě mohli začít vyjednávat. Je v zájmu nás všech, abychom tyto dvě agendy dokončili ještě před vypršením mandátu tohoto parlamentu. Občané to chtějí, vyžaduje si to úsilí, které do toho vložíme i my, pracuje na tom irské předsednictví a společnými silami se nám snad podaří tento proces dotáhnout do zdárného konce. Děkuji. Děkuji. Tím se dostáváme k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání, který předpokládám, že bude velice stručný. Jedná se o strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie. Aha, dostala jsem novou verzi podkladů. Takže to bude ještě kratší. Kybernetická bezpečnost Evropské unie, strategie, to bylo přijato Evropskou komisí 7. února. Jedná se o sdělení. Výbor IMCO, který má tuto agendu na starosti, připravuje návrh usnesení. Na starosti to má pan poslanec Schwab z EPP, nicméně návrh usnesení zatím k dispozici není, takže navrhuji, abychom rozpravu odložili. Usnesení obdržíte e-mailem. Termín na pozněvací návrhy je 14. května 12 hodin v poledne a v Libe se bude hlasovat 29. a 30. května. Pozněvací návrhy následně budou předloženy a vidím, že už se všichni balíte a utíkáte na Place Luxembourg, abyste si užili jarního počasí, to je určitě rozumné, takže leda, že by někdo chtěl něco v tuhle chvíli ještě říci? Zdá se, že ne, tak tuto schůzi uzavírám.